Mėly kolegos, mes turime e, šiandienos komiteto posėdėje e, vieną e, klausimą ir labai. Vážení kolegové, tak začneme s, s zasedáním našeho výboru. Máme na pořadu jednání jeden bod. A já mám velkou radost, že je tu dnes s námi paní Edith Bauer, která je zástupkyní Evropského parlamentu ve fóru EIGE Spolupráce s tímto institutem je pro nás velice důležitá, zejména potom s našimi experty. Vy eh, přijímáte důležitá rozhodnutí. Máme tlumočení? Výborně. Eh, paní Bauer tedy dostane okamžitě slovo. It's a really a great, great pleasure. Dobré ráno, jsem velice ráda, že tu dnes s vámi opět mohu být. Jak víte, eh, byla jsem poslankyní tohoto výboru zhruba 10 let. Teď jsem členkou expertního fóra EIG. Hlasovali jste pro mě, za což vám děkuji. Budu hovořit anglicky, protože mám v tomto jazyce připravené poznámky. Ráda bych se zmínila o třech otázkách. Co je nového v EIGE? E? Za druhé, e, co dělá, čím se zabývá naše odborné fórum? A za třetí, jak možná víte, připravuje se strategie na příští tři roky a e, já bych velice ocenila vaše názory na to, jakým způsobem postupovat. Jak víte, já jsem vašima ušima a vaším hlasem v této, v tom, v této expertní skupině. Pokud jde o samotný eh, institut EIG, já patřím k těm, kteří hlasovali pro nařízení o tomto institutu, například v tomto výboru, ale i na plenárním zasedání. Několik let jsme sledovali činnost EIG, protože e, začátky byly nesmírně těžké. Za tři roky e, se povedlo e, pouze začít přijímat personál. Měli se stěhovat do jiné budovy, takže začátky byly opravdu těžké. A nyní vám mohu říci, že EG eh, e učinilo veliký pokrok. Dnes jde o úctyhodnou stabilní instituci s, jasný, s jasnou perspektivou, se stabilním personálem, a to navzdory tomu, že jde o malou instituci. Ústav EG býval srovnáván s FRA nebo s Eurofoundem, ale je potřeba mít na paměti, že EIG eh, má 50 zaměstnanců spolu se stážisty a národními experty. Samotné EG zaměstnává 37 osob. Pro srovnání FRA má více než 100 a Eurofound ještě více. 110 zhruba. Je možné prohlédnout si webovou stránku EIG, pokud ji otevřete nyní, najdete tam eh, mnoho eh, informací od tezauru až po eh, online nástroje týkající se genderového mainstreamingu, genderové rovnosti, indexu genderové rovnosti, To je možná eh, ze všech nástrojů ten nejzajímavější, index genderové rovnosti. V říjnu letošního roku bude aktualizován a bude obohaceno novou složku. Bylo rozhodnuto do tohoto eh, kombinovaného indexu zavést také násilí na ženách, eh, což eh, není jednoduchý úkol. Eh, já teď přejdu k druhému problému, k druhé otázce, protože jakožto členka expertního fóra jsem byla zvolena předsedkyní pracovní skupiny pro genderové statistiky a index genderové rovnosti. Jedna loňská schůze se týkala téměř výhradně násilí na ženách, protože to je opravdu závažné téma. Ten index se skládá z šesti eh, ukazatelů a mnoha podukazatelů. O tom nebudu mluvit, protože to si můžete najít a patrně to dobře víte. Můžete si to najít na webové stránce. tím násilím se pojí celá řada otázek. Zatím totiž máme eh, pouze jeden, dejme tomu, spolehlivý zdroj dat, a to eh, byl průzkum FRA před několika lety. Nevyplynulo z něj nic nového, ale každopádně i data z tohoto průzkumu, i data z Eurostatu jsou sice dostupná, ale obecně je dostupných dat eh, velice málo. Z Eurostatu jsou to pouze eh, údaje o vraždách, konkrétně o vraždách žen. Nemáme dokonce ani harmonizovanou definici násilí na ženách. Z tohoto pohledu tedy situace um, není příliš dobrá. Ale probíhají diskuze o nějaké aktualizaci, o tom, jak získat přesnější data. Další otázka, kterou se expertní fórum zabývá, jsou určité průsečíky nerovností Existují technické a metodické potíže, protože, jak víte, tak je to vlastně e, takový přídavek k indexu genderové rovnosti. A otázka zní, e, jak hluboko jsme schopni zajít do těch dat, abychom si utvořili spolehlivý obrázek o situaci. Samozřejmě tyto překrývající se nerovnosti e, nemohou být zahrnuty, protože by se to tam objevilo dvakrát. V letošním roce se snažíme zapojit e, také věk a postižení a migrační původ. Jak víte, expertní fórum je poradním orgánem EIG. Bohužel nemáme žádné zástupce v správní radě. Příští schůze expertního fóra se bude konat letos v květnu. A je důležité eh, využít této příležitosti k vytvoření určité strategie. A teď bych chtěla přejít ke třetí otázce, a to je právě ta strategie. EG eh, má určitou představu, ale samozřejmě až do přijetí správní radou je všechno otevřené. EG hodlá eh, zabývat se třemi eh, oblastmi. Jednou z nich eh, je samozřejmě index genderové rovnosti. Ten musí být aktualizován a musí vycházet z harmonizovanějších definicí. A pak je tu další věc a tady bych vás chtěla požádat o pomoc. Jak víte, na stole je Istanbulská úmluva. Po ratifikaci e, ze strany Evropské unie vznikne povinnost podle článku 11 Istanbulské úmluvy schromažďovat data a provádět výzkumy a průzkumy na toto téma. To si bude žádat určitou koordinaci. A pro tuto koordinaci by nejlepším rámcem eh, patrně bylo zapojit komisi, eh, parlament, EIG a možná nějaké nevládní organizace na evropské úrovni. Myslím si ale, že pro, eh, eh, pro provádění té koordinace neexistuje lepší orgán než EIGE. Eh, budeme ale potřebovat k tomuto úsilí určité podpory. A proto bych vás chtěla požádat o podporu EIGE. Tak tohle jsem chtěla říct k indexu genderové rovnosti. Jakožto předsedkyně e, pracovní skupiny vám mohu říci, že nás čeká e, veliké množství práce, protože harmonizace definic je potřeba v mnoha případech navzdory tomu, že EIGE vypracovalo e, tezaurus různých definic Eh, které také můžete najít na naší webové stránce. Druhou otázkou je eh, gender mainstreaming. Jak už jsem říkala, EIG eh, je poměrně malá instituce, Takže z té široké škály témat se může zaměřit pouze na eh, několik eh, určitých témat. Původním zaměřením bylo genderové hledisko v eh, evropském rozpočtu, a to ne všude, pouze ve strukturálních fondech a v investičních fondech. A mně se zdá, že tohle by mohla být velice užitečná přidaná hodnota. kterou by přinášela tato činnost EIG. A potom je to ta třetí oblast, kterou se EIG zabývá, a to jsou otázky eh, žen migrantek. V, tom, v letošním roce se ten aktualizovaný eh, genderový index bude zabývat i eh, touto oblastí, ale bez navýšení personálního stavu nebude možné eh, zajít do hloubky, pokud jde o migrantky. Toto téma je chápáno jako téma bezpečnostní. A další přidanou uh, hodnotou EG by uh, mohlo být právě to jiné hledisko. Tak to by bylo pro začátek ode mě vše. Tady bych skončila a velice ráda si vyslechnu vaše názory, protože, uh, jak jsem už říkala, já jsem váš hlas a vaše uši v expertním fóru. Velice si vážím této příležitosti. A chtěla bych vás požádat, abyste našli nějaký způsob, jak bychom mohli pořádat takovéto výměny názorů víceméně pravidelně. Protože jsem přesvědčena, že je to pro vás užitečné a rozhodně je to užitečné i pro EIT. Děkuji vám. Ačiū, ponia e, Edita Bauer, iš tikrųjų pritariu, kad e, tas bendradarbiavání. E, děkuji. Já si myslím, že pokud jde o tuto spolupráci a výměnu názoru, tak je to určitě užitečné pro obě strany, pro všechny strany, tedy pro parlament, členské státy. No a nyní začíváme s výměnou názorů. Thank you. Yes, please. <laughs> um, uh, and thank you for coming this morning to, uh, to the committee. I firstly will pay... Děkuji, že jste dnes mezi nás přišla. Já bych nejprve chtěla uh, složit hold institutu EIG, protože uh, už několikrát jsem navštívila webovou stránku a už několikrát jsem se setkala uh, se zaměstnanci EIG. A uh, velice si vážíme té podpory a profesionality. Za druhé e, vítám e, tu poslední poznámku o tom, že byste sem chtěla chodit pravidelně, abychom zůstali v kontaktu. E, to si myslím, že by bylo nesmírně užitečné. Především v souvislosti s jedním z těch bodů, o kterých jste se zmínila. Já jsem velice ráda, že jste zmínila něco, na co jsem se chtěla zeptat, a to je to genderové hledisko v rozpočtu. Já i paní předsedkyně jsme kromě tohoto výboru i v rozpočtovém výboru a budeme moci se zabývat tímto hlediskem v rámci práce na evropském rozpočtu. Čekají nás důležitá vyjednávání, začnou rozhovory, začne přeskum v polovině období už teď začínají procesy, které povedou nejen k příštímu víceletému finančnímu rámci, ale také k detailnější práci na jednotlivých programech, jako je například rámcový program 9 e, a jeho následnický program. Od minulého komisaře pro rozpočet máme závazek, že bude prosazeno genderové hledisko do evropského rozpočtu. Nejsem si úplně jistá, zda nový komisař pro rozpočet to také tak vidí, ale každopádně se tím budeme zabývat, budeme o to usilovat. A podpora EIG, pokud jde o data a podklady a nástroje, kterými můžeme usilovat o genderový rozpočet. To všechno je velice užitečné, protože upřímně řečeno evropské fondy jsou často jediné, které mají nějaké genderové hledisko, když to srovnáme s některými národními fondy. A jak říkám, bylo by velice užitečné, kdybychom mohli s vámi spolupracovat, e, zejména e, s ohledem na ty klíčové události, které nás čekají v našem vyjednavacím harmonogramu. Děkuji vám. Uh, uh, thank you and, uh... Děkuji. A nyní paní García Perez. Děkuji vám, paní předsedající. Chtěla bych e, zde přivítat vás, protože během minulého volebního období eh, jsem měla eh, možnost zde eh, pracovat s vámi a jsem ráda, že jste přišla mezi nás. Pracovali jsme spolu ve výboru pro ženská práva a to, že vy pracujete v Institutu pro rovnost žen a mužů, tak vaše zkušenosti jsou opravdu velmi cené a vaše práce velmi pozitivní. Vy jste Paní Bauer zde hovořila o otázkách eh, rovnosti pohlaví, eh, také o opravdu této cené práci tohoto institutu. A už jsme o tom několikrát hovořili, že bychom eh, měli ještě lépe spolupracovat mezi institutem a mezi parlamentem, ale, ale také minule jsem řekla, že je důležité abychom eh, využili tu práci, kterou už děláte ve prospěch všech organizací, které pracují v oblasti rovnosti žen a mužů. Pro nás, pro poslankyně Evropského parlamentu, je jednodušší dostat se k informacím o práci, kterou vykonáváte. Já si myslím ale, že bychom se měli ještě více snažit, aby tyto informace byly také k dispozici všem těm organizacím a institucím, které pracují v oblasti rovnosti žen a mužů. Já jsem přesvědčena, že tomu bychom také měli mít eh, více finančních prostředků. A vy víte, že vždy, když jsme měli možnost eh, vyjádřit eh, svůj názor ohledně rozpočtu Unie a ohledně rozpočtu EIG, eh, tak jsme vždy hovořili, že je důležité, aby ten rozpočet byl chován a dokonce se ještě navýšil, kdyby to bylo možné, aby se mohlo pracovat ještě více intenzivně. Všechno, co souvisí se sběrem údajů, všechno, co souvisí s analýzou ohledně osvědčených postupů. A to je velmi důležité, abychom pokročili v této oblasti rovnosti žena mužů. A proto znovu bych chtěla zúraznit, že vám děkuji za práci, kterou odvádíte. A samozřejmě budete-li cokoliv od nás potřebovat, jakožto výbor pro, rovno, pro práva žen a rovnost pohlaví, tak určitě nás o to požádejte. A řekněte nám, co od nás potřebujete jako orgán, jako instituce Evropské unie, ale zároveň, abychom eh, se navzájem obohatili. Děkuji vám ještě jednou za to, že jste eh, přišla mezi nás do tohoto výboru a doufám, že budeme moci nadále spolupracovat. Ačiū. Aš irgi eh, noriu keletą minčių išsakyti. Děkuji. Dovolte, abych se i já s vámi podělila o několik informací. Děkuji paní Bauer za všechnu tu odvedenou práci. Velice si cením práce organizace EIGA. A je tomu tak právě proto, že v tuto chvíli pracujeme s indexem rovnosti. Máme možnost poměřovat situaci v různých etapách a v různých členských státech. Já vnímám plány pracovat s tímto indexem i v souvislosti s různými věkovými skupinami, postižením a tak dále. Ale chci se zeptat, domníváte se, že index rovnosti a ta ohromná práce organizace EIGA a její výsledky se odpovídajícím způsobem používají v tomto směru. Co bychom mohli podniknout, aby výstupy práce z organizace EIGA byly efektivněji využívány? My se setkáváme s organizací EGA pravidelně a nabídli jsme příspěvek do tříleté strategie. Co však můžeme podniknout proto, aby byly výstupy práce EIGA lépe využívány? Abychom se nesetkávali s otázkami, typu, zda je tento institut vůbec zapotřebí, jak ty informace lépe dostat ven a dál, jak ty výstupy lépe zviditelnit. Děkuji za příspěvek. Já jsem se poznamenala, co jste říkala. A Předám poznámky z vašich vystoupení kolegům v institutu EGA, předám je i řídicímu výboru. Pokud jde o rozpočet na genderovou problematiku, existuje určitý soubor nástrojů, který se v institutu EGA vytvořil z dostupných informací. Je tedy k dispozici, lze jej využít. Jak jsem vám říkala, my v tuto chvíli jsme opravdu malou institucí. EGA je malou organizací. To znamená, že si může klást jen omezené cíle a mně se to jeví tak, že cíle na následující roky, pokud jde o přidanou hodnotu z pohledu genderové problematiky a pokud jde o strukturální fondy a investiční financování, tak to opravdu pomůže hodně. Samozřejmě tím se nevylučuje, že by tyto nástroje mohly na pomoci i v oblasti rozpočtu pro genderovou problematiku nad rámec toho, co může poskytnout um, Evropský parlament prostřednictvím evropských fondů. To jsem si jistá, že by bylo možné. A bylo by to novinkou, bylo by to přidanou hodnotou. Pokud jde o otázku indexu rovnosti. A jeho odpovídajícího využití. Mohu vám odpovědět, že zřejmě není dostatečně využíván. Nás žádá o spolupráce komise, to ano. Pokud jde o radu, tak každé předsednictví tyto informace žádá jak znáte z praxe, každé předsednictví si vybere témata v dané oblasti a pochopitelně ta témata slouží v průběhu předsednictví. A já to vnímám tak, že to propojení s nimi je mnohem volnější, než jaké máme vztahy s Evropským parlamentem. Mohu tedy říct, že vy jako výbor byste mohli využívat eh, tento index mnohem více. Někdy se tento index vnímá jako konkurence indexu OECD nebo Světové banky, ale já mám za to, že v prostředí Evropy je tento index mnohem lépe propracovaný pro dané prostředí. Dokonce existuje takový nápad a můžete jej podpořit, že by to mohla být součást poměřování stavu demokracie v Evropě. Například zpráva o lidských právech, která se v, ve výboru LIBE zpracovává každý rok a pak se eh, odhlasovává na plenárním zasedání. Tam je také součást této zprávy rovnost pohlaví. A tam se domnívám, že by tento index mohl dobře posloužit. Já bych tedy doporučila využít tento index zde pro účely zpracování vaší výroční zprávy. Pak jsou zde další možnosti, pochopitelně, jak jej použít a mohu vás ujistit, že se velice pilně pracuje na tom, aby se jednotlivé poznatky eh, dostaly do povědomí v rámci institutu EG. Na tom pracují opravdu pečlivě. Děkuji, paní Bauer. Děkujeme, že jste mezi nás dorazila, že jste nám nabídla svou spolupráci. Určitě budeme spolupracovat i v budoucnu a souhlasím s vaším návrhem, abychom i my, kteří zde zpracováváme různé materiály, připravujeme zprávy, abychom i my používali poznatky Institutu EG v širším kontextu. Naše práce tímto končí a Sejdeme se 11.